Je vous souhaite tous. Já vás zdravím a vítám. Máme eh, tu dnes eh, poměrně stručný pořad jednání eh, a žádám vás, abyste ho schválili tak, jak je. S tím, že bychom měli skončit o 15 minut před polednem, tak abychom mohli se dostavit včas na plenární zasedání. Takže v 11.45, protože tam bude hlasování. A 29. Eh, května komise schválila čtyři legislativní návrhy, které společně představují základ budoucí generace politiky soudržnosti po roce 2020. A tyto čtyři návrhy, jak víte, se týkají nařízení jednoho, které má společná ustanovení k různým fondům, dále nařízení, které se týká Fondu regionálního rozvoje a Fondu soudržnosti, dále jedno, které se týká územní spolupráce Interreg po roce 2020 a dále nový mechanismus který má eh, pomáhat přeshraničním projektům. Další legislativní návrhy, například zakládání nové generace Evropského sociálního fondu, budou schváleny v průběhu tohoto týdne, alespoň eh, doufám, a další budou v příštích týdnech. Například nová verze Evropského fondu pro strategické investice a programu na podporu strukturálních reform. Takže ještě nemáme celkovou vizi ohledně tedy různých eh, prvků, které budou spolu utvářet politiku soudržnosti. Nicméně návrhy týkající se těch základních nástrojů již byly zveřejněny a my dnes s velkým potěšením vítáme paní komisařku pro regionální politiky Korinu Krecu. Vítám vás, paní komisařko Krecu, mezi námi. Paní komisařka zodpovídá za návrhy, které byly přijaty eh, minulé úterý. A my čekáme, jsme naplněni očekáváním, pokud je o vaše vysvětlení a, a informace, které nám podáte eh, ohledně těchto návrhů. Já se budu řídit naším obvyklým eh, protokolem. To znamená, dáme nejdřív slovo paní komisařce eh, k úvodnímu projevu. To bude 15 až 20 minut. A dále poslancům našeho výboru, aby eh, eh, se s námi mohli podělit o své připomínky. A dále pak dám nejprve tedy koordinátorům dám slovo a poté dalším poslancům a poslankyním. A skončíme, jak jsem ji řekl, v 11.45. Paní komisařko, máte slovo, děkuji. Pane předsedo, dámy a pánové, dnešní uh, mimořádné zasedání je skutečně mimořádné, řekl pan Marži. A já jsem tu proto, abych vysvětlila výsledky a výstupy uh, dlouhého intenzivního procesu jsem přesvědčena, že komise předložila vyvážený balíček jak pro příští víceletý rámec, tak i pro politiku soudržnosti. Naše politika bude i nadále silnou politikou pro všechny regiony vyžádalo si to odhodlání všech aktérů, všech zastánců politiky soudržnosti eh, eh, a bez toho bychom nedosáhli tohoto výsledku. Děkuji Evropskému parlamentu, obzvláště výboru Regi, za to, že stál na čele boje za regionální politiku. Jak jsem řekla, nový legislativní balíček pro politiku soudržnosti, myslím si, že je vyvážený. Vzhledem ke kontextu Brexitu, myslím, že je to opravdu velký úspěch. A, a máme nový jednodušší, zjedno, zjednodušený rozpočet a v rámci tohoto tedy eh, systému. Politika soudržnosti je hlavní investičního politikou a je vhodné říci, že je to vlastně největší podíl evropského rozpočtu. Mým cílem je zajistit, aby zdroje byly distribuovány a aby eh, vlastně k zemím jsme přistupovali eh, co nejférověji. Je to rozpočet, který je zaměřen na ty nejpotřebnější, více než kdy jinde finanční zdroje jsou zaměřeny na ty nejchudší eh, regiony v členských státech, ale také eh, regiony s nejvyšší zaměstnaností, ty, které jsou postiženy uprchlickou krizí a ty, které nejvíc, nejvíce trpí vedlejšími dopady globalizace. Stejně tak důležité je tedy náš zaměr zaměřit eh, investice tam, eh, kde je to nejdůležitější. Takže nejprve ta eh, více zacílená politika soudržnosti. Je tu návrh jakéhosi stručnějšího menu těch jednotlivých priorit, které by pomohly Evropě, aby byla konkurenceschopná a přizpůsobila se tlaku globalizace, výzkum a inovace, průmyslová transformace, eh, omezování klimatických změn, nízkouhlíková ekonomika. Abychom eh, tohoto všeho dosáhli, tak jsme zachovali tematické koncentrace na národní úrovni, aby země měly více flexibility při eh, volbě vhodných nástrojů. Dále jsme to zorganizovali kolem méně politických cílů, což vytváří větší eh, manevrovací prostor a tím pádem i více flexibility. Flexibilita se zvýšila eh, eh, také v rámci střednědobého hodnocení k roku 2025, aby bylo možné sladit potřeby s cíly za ty poslední dva roky, protože naše zkušenost ukazuje, ukazuje, že není možné předpokládat, co se stane za pět, deset nebo sedm eh, let třeba před určitou dobou jsme nečekali, že se dostaví takové změny eh, v geografie našeho kontinentu. Takže ty programy musí být flexibilnější, implementace musí být rychlejší. Proto navrhujeme, abychom se vrátili k N plus 2, což eh, urychlí implementaci, aby občané skutečně viděli změny v terénu. Snaha je zůstat co nejblíž občanům, o to také v našem tematickém menu. Navrhujeme politické cíle, které souvisí s, s územní dimenzí. Eh, v rámci toho budeme poskytovat silnou podporu udržitelnému rozvoji, tak abychom eh, pomohli té lokální úrovni Chceme také ucelenější přístup k městům, existují různé eh, urbání nástroje. Po nizozemském předsednictví jsme měli tu městskou agendu, ale jsou stále ještě rozptýlené. Pro místní aktéry může být těžké eh, jak se dobrat toho, kde mají získat, kde mohou získat podporu, takže eh, je to i ta urbání iniciativa, tam je několik nástrojů, inovativní opatření a e, také e, městská síť. A od roku 2020 města budou mít větší podíl na tvorbě těch projektů, protože asi vědí lépe, co jejich občané potřebují. Dalším zásadním prvkem je regionální spolupráce Interreg – to je pravděpodobně největším, nejjasnějším výrazem naší spolupráce. I tady máme silné ambice. Navrhujeme, aby meziregionální spolupráce byla horizontální prioritou a právě proto spolupráce mimo eh, rámec tedy oblasti jakoukoliv programu bude slab, eh, daleko snadnější. Dále doporučujeme některé specifické nástroje, meziregionální nástroje, inovativní investice, abychom pomohli regionům různých zemí na jejich cestě ke specializaci, k inteligentní specializaci. Dále regulace nového mechanismu, eh, abychom překonali právní a správní překážky v přeshraničním kontextu. Zjednoduší to přeshraniční projekty, tak, aby to bylo možné na, na dobrovolném základě a aby pravidla jednoho členského státu mohla platit i v sousedním členském státě. Doufám, že toto bude mnohem snažší, že to vlastně usnadní různé programy přeshraniční spolupráce, pokud státy budou schopny si vzít legislativu z pozice jedné země. A tento návrh nám umožňuje, abychom byli ambicioznější. Pokud chceme, aby eh, kohezní investice skutečně měly výsledky eh, v terénu, musíme skutečně se zaměřit na eh, naplnění, na implementaci a já vám chci poděkovat vám všem i mým eh, eh, našim službám. Ehm, je tu ta podmíněnost eh, ex ante, nyní máme ty, ty zmocňovací podmínky, počet, počet se vlastně omezil asi na polovinu předchozího počtu a ta kritéria plnění jsou teď daleko hmatatelnější. Pokud jde o tu stranu řízení, tak tam máme zjednodušovací opatření, Například je tam ta, to ukončení toho jmenovacího eh, procesu pro zjednodušené eh, nákladové varianty. A na straně auditu, protože se to musí kontrolovat, jsou to konec konců peníze daných poplatníků, takže navrhujeme zjednodušené postupy pro programy, které mají již dobré výsledky. Chceme to sladit s národními postupy. A doporučujeme také zjednodušení verifikačních postupů prostřednictvím jednotného auditu. Chceme zabránit zdvojování auditů, protože teď máme národní inspekce eh, a naše vlastní inspekce komise, nemluvě o práci účetního dvora. Tomu eh, se, se, toho se chceme vystříhat. Chceme se spolehnout na práci stávajících orgánů, aby v podstatě nebyl ten příjemce vystaven um, různým překrývajícím se kontrolám aby jsme se zaměřili méně, aby to bylo méně o postupech a správním zátěži, ale více o výsledcích a budování důvěry. Chceme také, aby finanční nástroje byly jednodušší. Poprvé teď sladujeme granty a finanční nástroje do jediného souboru nástrojů. Máme teď pravidla pro všech sedm fondů, polovina toho stávajícího, pro těch stávajících pět fondů a dále zjednodušení celé architektury, společná ustanovení pro několik fondů, které budou mít sdílené řízení. Tato společná ustanovení umožní konzistentní přístup při provádění monitorování a hodnocení. Doufám, že to sníží správní zátěž jak pro orgány, tak pro příjemce. Chceme také zjednodušit možnosti eh, příspěvků eh, dalších nástrojů, jak už je to Horizont, Um, Erasmus nebo InvestEU. Takže, cíň poslanci a poslankyně, tolik uh, k hlavní obrysy legislativního návrhu politiky soudržnosti. Pouštíme se tady na velmi ambiciozní cestu zjednodušování a spružňování na základě um, zkušeností minulosti a samozřejmě se snažíme zachovat uh, tu architekturu toho systému nedotčenou Věřím tomu, že vy v Evropském parlamentu, v komisi budete mít konstruktivní eh, dialog, abychom mohli zahájit příští programové období včas. Ujistuju vás, že pan Juncker i já chceme dokončit to jednání do evropských voleb. Ne kvůli volbám jako takovým, ale prostě protože je důležité zahájit implementaci eh, k červenci 20, 2021, abychom zabránili eh, nějakýmkoliv průtahům v našich studiích, které pokud nezačneme implementovat, tak více než 100 tisíc programů bude ohroženo a nebude dokončeno. Takže děkuji za vaši důvěru a těším se na vaše, na vaše názory. Díky. Já vám děkuji, paní komisařko, za toto vysvětlení. Zahájíme diskuzi. Nejprve řečnickým časem pro koordinátory a prosíme Pepe. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Napřed bych požádal o eh, povolení, abych eh, tedy eh, předsedal řečnickému času, takže několik předběžných poznámek. Děkuji, paní komisařko, že jste se dostavila a splnila svůj slib, že jste vlastně přišla a dala nám příležitost s vámi diskutovat dnes dopoledne nebo ráno v rámci schůze koordinátorů. E, jsme se rozhodli, že e, všechny zpravodaje ještě tento měsíc, to znamená v červnu, budeme e, nominovat. To chceme učinit v rámci GPR a tím pádem, když budeme tedy nominovat zpravodaje, tak můžeme zahájit práci a dotáhnout první čtení dokonce v tomto období. Takže jsme rádi, že všechnu tu přípravu máme ve stavebních blocích, máme i sedmou zprávu o soudržnosti a e, všechny ostatní e, informace. Ale musím říci, že máme pocit dne poté, ten den poté e, je takový, že se ptáme, co jsme učinili, co jsme získali a Nejde pouze o určité veličiny, ale jde také o finanční prostředky a proto bych dal slovo Janu Ulbrichtovi. Děkuji. Moje role je také role zpravodaje pro víceletý finanční rámec, ale tentokrát jsme dostali od vás zajímavé informace týkající se implementačního systému. Ten bude debatovan v rámci regi v nadcházejících měsících a myslím, že je důležité nalézt nový systém. Ale naštěstí nebo na neštěstí eh, komise změnila proces. Komise začala s čísly. Předtím Komisařka hovořila o minus 7 procentech pro soudržnost a e, využívala tedy čísla na rok 2020, ale pak jsme e, slyšeli, že e, to půjde dolů o 10 dobrá, bude-li to 10%, tak čekáme na informace, jaké to bude mít důsledky. Pak jsme dostali jako parlament eh, informace minus 50% pro fond soudržnosti. To není eh, drobná redukce. Jestliže z minus 10 to dále eh, snížíme na 46 nebo minus 46, tedy ten fond soudržnosti, tak ostatní fondy by měly narůst. Čekáme tedy na čísla. Před dvěma dny jsme dostali eh, informaci jako přílohu pro CPR, protože to bude předmětem hlasování kvalifikovanou většinou. Nicméně Začali jsme analyzovat čísla z před dvou dní a zjistili jsme překvapivé či, překvapivá čísla, minus 24, minus 23. Takže jaká je ta metoda? Jaká je metoda, kterou jste se dopracovali k těmto číslům? A to je tedy moje poznámky a nyní otázky. První otázka. Podle vašich informací a analýz, Jaký je dnešní počet takzvaných zemí soudržnosti? Je to ten týž počet zemí, anebo budeme mít eh, v budoucnu méně zemí soudržnosti? Jestliže jedna ze zemí se změní a stane se tedy nekohezní, tak to by bylo vysvětlení pro těch minus 46%. A za druhé, jaká je definice těch méně rozvinutých regionů, protože eh, my chápeme, že vycházíte z 80% HDP a 20% ostatních prvků. Takže ta eh, definice méně eh, rozvinutých by se změnila. A také definice přechodu, tranzice se také změnila, protože to se změnilo ze 75 na 80 a 100%. Takže Ehm, to okamžitě e, způsobuje situaci, že část Nizozemska je e, přechodová země. Největší tedy část je v eh, přechodu. Takže velká část zemí méně vyvinutých eh, se stávají zeměmi v přechodu a to je velká změna. Dnes tedy máme velký počet méně rozvinutých eh, regionů v Evropě. A jaká bude budoucnost? Budeme mít stejný počet méně rozvinutých regionů, anebo, bude, anebo se změní ten podíl méně rozvinutých k ostatním? Když říkáte, že soudržnost bude zejména pro méně rozvinuté, tak co tím míní? míníte? Co míníte méně rozvinutými regiony? Rozumíme tomu, že když máme dnes číslo 330 miliard pro politiku soudržnosti, taková je informace od eh, komise, to je ta tradiční police, ale, politika, ale nikoli nikoli eh, eh, kapitola o soudržnosti. Jsou to ty volné fondy. Takže způsob distribuce těch 330 je zaměřit se na méně rozvinuté země v přechodu a ostatní. Takže jak e, to je s těmi zeměmi v soudržnosti a co se děje s fondem soudržnosti? A druhá otázka jak eh, se to má s těmi méně rozvinutými eh, eh, regiony vůči regiony v přechodu a regionu, regiony více rozvinutými. A jaké je to procentuální rozložení? A na závěr jedna poznámka. Zdá se, že se jedná o změnu politiky, nikoli ve smyslu implementace, ale e, změnu politiky e, ve smyslu jejího směřování. Je to skutečná změna, anebo je to spíše strategie exitu a pro tedy změnu strategie? Děkuji. Děkuji. Konstanc, za socialisty?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 A proto si myslím, že je to velice důležitý signál, který vysíláme také my z parlamentu směrem k občanům. Podle mě je velice dobré to, že pro region eh, máme nyní daleko vyšší flexibilitu ve smyslu tom, že regiony eh, mají silnější slovo, do toho zasahovat eh, volici úkoly, které chtějí řešit. Podle mě je výborné to, že ten krok, který jsme zahájili v Omnibusu, se de facto rozšiřuje na celou politiku soudržnosti, na její debirokratizaci a já si myslím, že toto jsou velmi důležité signály. A osobně Eh, jsem také ráda, a to pocházím tedy z městského prostředí, eh, že tedy eh, město, města nyní mají větší hodnotu při zvládání nových výzev, než tomu bylo dosud. Největší problém politiky soudržnosti je pro mě významný významné seškrtání rozpočtu. A e, poněkud se hněvám, a to se týká pana komisaře Ettingera, nikoli vás, a sice to, e, že e, neustále tvrdí, že v podstatě žádné problémy nejsou, že u té kohezní politiky to bude škrt jenom o 7% a že, přičemž my nyní víme, že třeba v jednom regionu v Nizozemí eh, tyto eh, fondy budou kráceny 22 nebo 23 čili v některých členských zemích jde opravdu o drastické škrty. A já si myslím, že parlament v té včerejší rezoluci k MFF ji dal jasně najevo, že s tím tedy srozuměni nemůžeme být. A žádáme, aby eh, pokračovalo jednání. Čili Tolik tedy obsah k těm eh, návrhům eh, k politice soudržnosti. Já mám dvě otázky. Moje frakce a také já osobně, eh, my tedy příliš nechápeme, proč ta makroekonomická kondicionalita je součástí CPR. Já nyní prosím o posouvění u italských kolegů to prostě bychom mohli eh, rovnou tedy eh, tu obálku pro Itálii rovnou škrtnout kvůli vysokému zadlužení. Já si myslím, že to ovšem není smyslem politiky soudržnosti. Eh, proto se tedy ptám i na základě zkušeností z minula. My jsme pro Řecko přišli s speciálním programem, aby bylo možno investovat prostřednictvím strukturálních fondů a takto, aby se země dostala z krize. A ten pokus eh, uvalit makroekonomickou kondicionalitu na Španělsko a na Itálii eh, prostě už jednou zkrachoval, tak proč se k tomu vracíme? Druhá otázka. Víte, že parlament je velmi zdrženlivý, pokud se týče eh, podpory strukturální reform prostřednictvím prostředků z Fondu soudržnosti. Možná, že tu a tam to může zafungovat, ale v podstatě eh, politika soudržnosti má i podle smluv eh, poněkud jiný smysl, než provádět strukturální reformy. A za třetí, a to se vlastně týká toho, o čem hovořil Jan, je moc hezké, že nyní transparentním způsobem Máme už v CPR představeny ty národní obálky, ale je to vlastně poprvé, že se to řeší v rámci CPR, protože dosud to bylo vždycky v rámci jednání rozpočtu. A já opřímně řečeno nevím, jestli je skutečně naší úlohou abychom eh, kontrolovali to, jestli se přidá tamhle pár procent na eh, zaměstnanost eh, mládeže, nebo zaměstnanost žen, nebo zaměstnanost obecně, nebo na uprchlíky. Prostě tady je nebezpečí, že se zamotáme do čísel, které nakonec stejně budou muset vyjednávat premiéři a ministři financí. A e, v podstatě e, to, že by museli kontrolovat potom, e, jak to rozdělil parlament, to, to nevím, to mně nepřipadá smysluplné. A ještě poslední poznámka. Já doufám, že tedy ty změny v CPR nepůjde, nepovede k tomu, že by Eh, rozvoj venkova eh, utrpěl a naopak více peněz by šlo do přímého rozvoje zemědělství. Já myslím, že kolegové by se měli více soustředovat na rozvoj venkova. My tady máme další fondy FCPR a eh, tady máme, mm, prostě jsou tady ty škrty v tom ELO a to, to je mi velice, velice líto. Musím to tedy říct. Děkuji za, za tyto připomínky. Pan Tomášič za EKR. Thank you very much. Paní Tomáš. Craig. Děkuji. Eh, paní komisařko, děkuji vám za to, že jste mezi nás přišla. Eh, mě by zajímalo, do jaké míry může Evropská komise eh, pomáhat zemím, které nemají dostatek Eh, zkušeností a znalostí s, tom, s tím, aby mohli žádat o peníze z fondu Horizon 2020 a dalších. V souvislosti eh, s Brexitem a eh, menším objemem peněz v příštím období se bude více soustředovat na centrálně řízené fondy. Čili mě by tedy zajímalo, eh, jestli se nějakým způsobem bude pomáhat těm nejmladším členům EU, a tady mám na, na mysli zejména Chorvatsko, eh, bude tedy komise nějakým způsobem pomáhat eh, těmto zemím využívat ty zbývající prostředky v těchto fondech, poněvadž byly jejich o 45% méně dneska. Děkuji. A nyní za Alde. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, že jste mezi nás přišla pouhé dva dny po předložení návrhu. Já musím říct, že to, co jste předložila, mě uspokojuje, poněvadž eh, de facto je to posílení vazby mezi evropským semestrem a politikou soudržnosti, včetně makroekonomických kondicionalit. A to je, myslím, vylepšeno, protože když to teď vezmeme v úvahu, tak to znamená, že by to mělo vést skutečně rozumnému ekonomickému řízení Evropy. Takže já doufám, že eh, toto stanovisko, které prezentuji, eh, bude široce přijato, poněvadž to je ta správná cesta před. Pak tady máme M plus 2 a také urychlení implementace. A pak tady máme tu Evropskou městskou iniciativu a myslím, že to je Eh, dobře, že takto budeme pokračovat v té naší městské agendě. Totež se týká eh, k těm novým interregionálním inovativním investicím, což je možnost, jak vytvořit eh, skutečně celoevropské řetězce vytváření hodnoty. A to znamená, že se tam můžeme stát skutečně společenstvím, které může soutěžit globálně. Pač nejde o soudržnost jenom uvnitř Evropě, ale jde také o soutěž globální. Čili my teď máme eh, vlastně Interreg Europe, což nás posouvá také trošku dál na té globální úrovni. Mám nicméně pár otázek, poněvadž Eh, nám velice šlo a opakovaně jako výbor Regi jsme to eh, žádali, aby ten rozpočet pro Interreg byl zvýšen. A eh, bohužel přesvě ta obálka se naopak zmenšuje. Já jsem to spočítal na minus 6,5% na e, přeshraniční spolupráci. E, dá se to spočítat i tak, že to e, dopadne ještě hůř. E, Čili jaké je vysvětlení pro tento škrt? Dovedu si představit, že možná si přejete eh, integrovat eh, specifické instrumenty pro eh, přestupní pomoc do jedné konkrétní regulace. Ale my teď máme nové cíle pro Interreg. A jedním z nich je vytvoření bezpečnější Evropy. A my bychom neměli zapomínat na to, že hlavním cílem, a to je ta evropská teritoriální kooperace, je eh, jak přemostit hranice nejenom uvnitř EU, ale také ke třetím zemím. A nejde tedy o hlídání vlastních hranic. Čili můžete říct, jaký ty projektů zde bude financován vzhledem k těm novým specifickým eh, cílem Interregu pro bezpečnější Evropu. Já si nemyslím, že bychom za evropské peníze měli pořizovat více plotů na externí hranici. Dále ta výkonová rezerva. Eh, po prvním přečtení musíme eh, říct, že ono eh, se to vlastně ruší v novém období a mě by zajímalo proč. Protože my zatím s tím nemáme příliš mnoho zkušeností a spíš jsme chtěli nějakým způsobem přeskoumat, jak by se dali alokovat tyto rezervní prostředky. Takže mě by to my jsme prostě něco schválili a teď eh, se s tím končí, takže proč? A dále, eh, audity a eh, management. Musím říci, že komise se velice snaží o zjednodušení administrativy a také diferenciaci ale mě by více zajímalo, jak to bude v prakticky uplatňováno. Kdo bude posuzovat to, kdy můžete mít nějaký zjednodušený režim při verifikaci a auditech? Bude to dáno eh, velikostí programu nebo alokace členské zemi nebo eh, na základě předchozí zkušenosti. Já bych eh, skutečně uvítal, kdyby zde bylo možné uvést více podrobností. Celkově jsem s těmito návrhy velmi spokojen, poněvadž je to modernější politika soudržnosti, je to de facto evoluce, nikoli revoluce, a to je velice důležité, poněvadž kdykoliv se pouštíme do revoluce, tak to nikdy neumožní všem občanům a e, firmám, aby e, měli z politiky soudržnosti prospěch. Ale nám jde o Evropu, která bude fungovat e, a fungovat pro občany přímo v terénu. Děkuji. Merci beaucoup, Mathis, pour tes commentaires. Děkuji. A nyní ze zelené. Monika. Commissioner. Děkuji. Paní komisařko, že jste se dostavila, děkuji za diskuzi o tomto článku. Chci začít něčím pozitivním. My jako to zelení jsme silně proti makroekonomické podmíněnosti a jak řekl, řekla kolegyně Konstanc, tak to je jeden z těch prvků, kter- proti kterým se stavíme v tom novém návrhu. Ale upřímně řečeno, řeknu to jednoduše, mohlo to být horší. Dokonce i ty škrty, Brexit a tak dále, budoucí úkoly Evropské unie od klimatu po sociální začlenování a integraci vzhledem e, k problematice například politiky soudržnosti. Myslím, že to je velmi dobrý návrh, velmi dobrý základ pro diskuzi s Evropským parlamentem, zejména s výborem Regi. Začnu pozitivně. Zelení bojovali už dlouho za jednu věc, která tu teď je. Posílení klimatických eh, klimatických otázek, 25% cíl, velice dobrý cíl, velice Eh, dobrý krok před. Mohlo by to být lepší, my jakožto zelení jsme bojovali za víc, ale myslím si, že je to dobré. A ceníme si toho. Jinak negativní seznam, to, co se nesmí uh, hradit z, z fondu soudržnosti, ten bude teď delší, těch takzvaných úvozkách špatných investic, ne, tedy například letiště, skládky, fosilní paliva. To je také dobré, dobrý pokrok. A posílení toho alokačního klíče, to vnímáme jakožto zelení pozitivně, toho si ceníme. Dlouho jsme bojovali za tuto koncepci, aby to šlo nad rámec HDP, abychom nepoužívali pouze hrubý domácí produkt, pro alokaci fondů. Takže při zohlednění eh, zaměstnanosti pro mladé, vzdělání, uprchlíků a integrace, to je z hlediska obsahového velmi dobré. A samozřejmě také všechny regiony jsou nadále způsobilé. Ale ten princip partnerství je znovu v tom návrhu obsažen. My jakožto zelení jsme byli nesmírně eh, znepokojeni po tom úniku informací z loňského týdne, kde princip partnerství s tou povinností zohlednění občanské společnosti, místních, eh, regionálních orgánů eh, v každém kroku, plánování a implementace fondů soudržnosti, tak to byl z našeho hlediska velký krok před. A nenas, nenašli jsme to v té eh, verzi, která, se, eh, která unikla, která se dostala na veřejnost. Takže je dobré, že tam tento princip partnerství znovu je. Chybí nám však něco dalšího, co je velice důležité. To jsou horizontální principy v těch článcích. Horizontální principy, jako například eh, rovnost pohlaví, udržitelný rozvoj, to už tam nevidíme teď jako článek. Je to rozdělené v různých částech návrhu. A jenom částečně je to oslabení podle nás horizontálních principů. Takže to je první otázka na vás, paní komisařko. Jak chcete zajistit, aby horizontální principy jako rovnost pohlaví, nediskriminace, udržitelný rozvoj, aby nebyly oslabeny tím, že budou pouze v bodu odůvodnění. A z jakého důvodu byly tyto horizontální eh, zásady vyňaty, vyškrtnuty? Je to jenom zájmu zjednodušení, protože není, není to náhodou změna politiky, oslabení důležité politiky. Jak můžeme zajistit, aby tyto principy byly implementovány. Jinak je tu další věc, to Orizona, eh, ori, původně nesouvisí, nesouvisí CPR, ale vy jste oznámila v tiskové konferenci 6. června, že návrh na Invest EU, na ten investiční fond, že bude předložen, že to je integrováno tedy s Junckerovým investičním fondem. A my jsme se brali za vyškrtnutí té možnosti přesunu fondů ze strukturálních fondů na Junckerův plán a proto se táži. Můžete zajistit, že tato možnost transferu bude pouze omezená a bude pouze dobrovolná pro členské státy? Samozřejmě, mu se vám trochu vrací zadními vrátky, ale možná tohle byste mohla trošku rozvést, protože pro celou politiku soudržnosti je to v nesmírně důležitý bod. Děkuji. Merci Monika. Pour Děkuji Moniko. To byl opravdu vyčerpávající komentář. Pan Dimitris Paparimulis Zagueb. Děkuji, paní komisařko. Úvodem následující. Já osobně si skutečně vážím vašeho úsilí je to skutečně velmi eh, těsný rámec, ale je zde snaha nalézt rovnováhu. Eh, uvědomuji si také, že eh, v komisi existují také fanatičtí protivníci kom, politiky soudržnosti, kteří se snaží při každé příležitosti provádět krácení v této politice. Začnu negativními body, paní komisařko. Jsem kategoricky proti, to znamená moje frakce a já a také velká většina Evropského parlamentu jsme proti krácení prostředků ve víceletých eh, finančních eh, rámcích eh, v rám, pro kohezní prostředky. Myslím, že je chybou provést zde krácení a mám za to, že chceme-li se vyhnout pasti, pasti, která nám byla nastražena, že se totiž země nyní začnou přijít například země jihu s zeměmi eh, východními o tom, jak tento malý koláč má být rozdělen. Chceme-li se této při vyhnout, bylo by eh, dobře, kdyby parlament v nadcházejících měsících zůstal eh, na své pozici, že nedojde ke krácení. Naopak potřebujeme navýšení prostředků soudržnosti. Druhý negativní aspekt, a toho se dotkla také paní Krell, ale i paní Vana trvá se na této logice makroekonomické podmíněnosti. To ale eh, porušuje nejenom to, co opakovaně Evropský parlament tvrdí, a samozřejmě také eh, region, výbor pro regionální rozvoj, ale porušuje to také logiku, zdravý eh, eh, selský rozum. Odporuje to i naší zkušenosti. Před zhruba třemi lety se komise připravovala na krácení prostředků politiky soudržnosti pro Francii a Španělsko a také se hovořilo o makroekonomické podmíněnosti. Nakonec eh, k tomuto kroku nepřistoupila. A to, že eh, krácení je nesprávná věc, se také později prokázalo, tak jako se eh, věci vyvinuly v Portugalsku, Španělsku a i v mé zemi, v Řecku. Věci se totiž mají tak, že některé eh, výjimečné podmínky nakonec vedly k pozitivním aspektům a Řecko stojí nyní na špičce čerpání eh, evropských prostředků, protože se ke všemu přistupovalo otevřeně. Politika soudržnosti eh, byla uplatňována, prováděna otevřeně, nikoli dogmaticky, takže potřebujeme více pružnosti. A nyní k pozitivům já se domnívám, že pozitivní je například ta změna eh, alokačního klíče, takzvaný berlínský systém, už to zde zaznělo a já si myslím, že je důležitý nejenom eh, hrubý národní důchod, ale i jiné aspekty, například eh, vysoká nezaměstnost eh, mladých lidí, tlak způsobený klimatickými změnami, problémy způsobené integrací uprchlíků. Tyto země potýkající se s těmito problémy mají vyšší nárok, protože mají prostě více problémů a to je něco pozitivního, co podporujeme. V žádném případě tady nesmíme dopustit eh, národní egoistickou logiku. Pozitivní je i snaha zjednodušit postupy a současně navzdory tomu zachovat kontrolní mechanismy eh, tak, aby na straně jedné evropské instituce eh, národní vlády a i regiony zajistili, aby finanční prostředky politiky soudržnosti dosáhly svých cílů a prospěly občanům, protože jsou i případy, kde to ne vždycky takto dopadá. A nyní ještě k několika specifickým aspektům. Pokud jde o technickou pomoc, tyto paušální eh, částky flat rates jsou vítané, ale nemyslím si, že je správné stanovovat procentuální eh, eh, částku 2,5%. Myslím, že by se mělo zůstat u 5%, protože je mnoho zemí, které potřebují technickou pomoc nové členské státy například, aby tyto prostředky uměly produktivně využívat. Takže 4% by eh, měla být zachována, protože 2,5% si vyžadují ideální podmínky, které ale neexistují. Za druhé, nesouhlasím s proměnou N plus 3 na N plus 2, protože skutečnost ukázala, že to nevede k rychlejšímu provádění. A proto jsme právě zavedli pravidlo N plus 3. Myslím si, že nám jde o zlepšování věcí a to v reálném životě. A tudíž nesmíme měnit pravidlo, které jsme zavedli pod tlakem reality. Dále se domnívám, že obecné nařízení by se mělo vztahovat také na rozvoj venkova a e, Vůbec nesouhlasím s krácením prostředků v rámci Interreg. Interreg, eh, myslím, potřebuje navýšení prostředků, nikoli krácení. Je to přece nutný instrument eh, k dosažení dalšího cíle Evropské unie. Evropská unie chce přece v nadcházejících letech a desetiletích eh, provést další rozšíření o západní Balkán. Neposílíme-li eh, interek, jak dosáhnout tohoto cíle? Děkuji vám. Děkuji. Takže je tu mnoho otázek, takže které ukazují tedy jak určitý zájem, tak i určitá znepokojení. A já vám děkuji, že nejprve odpovíte na eh, otázky koordinátorů a pak budeme mít druhé kolo dalších eh, poslanců a poslankyň, které se přihlásili o slovo. Děkuji vám. Především děkuji za vaše otázky, komentáře, myšlenky, podněty. Ehm, to je vždycky něco, co je užitečné. Paní Vana například řekla, že, že by tady mohly být i horší výsledky. My jsme na tom pracovali rok a měli jsme různé úniky informací a já myslím, že bychom skutečně neměli na toto spolehat, poněvadž my jsme pracovali s nějakými 20 nebo 25 scénáři. Takže eh, to, co předkládáme, je v podstatě to nejreálnější a nejambicioznější, eh, s čím jsme mohli přijít. Eh, myslí jsme si, že by bylo katastrofou, kdyby tato politika soudržnosti byla seškrtána na polovinu, jak se taky kde si povídalo. Samozřejmě, že to všechny neuspokojí, ale skutečně musím říci, že předkládáme to nejlepší a nejreálnější, co jsme byli schopni vyprodukovat. Máme tady určitý takový eh, návod, vzorec, jak eh, omezit eh, ztráty. Takže například vycházeli jsme ze scénáře který eh, se pohyboval mezi minus 45 a plus 45. Takže já si myslím, že toto je důležité, tento přístup. Eh, pokusím se být co nejpřesnější. Tak především eh, ta, ty kategorie regionu, jak o tom hovořil pan Holbricht. Máme stejný počet zemí, které mohou čerpat z fondu soudržnosti, a e, nejméně e, rozvinuté regiony jsou ty, které mají HDP pod úrovni 75 průměru, průměru Unie. Takže to jsou ty nejméně rozvinuté e, regiony, a čili tam půjde 370 mm, milionů. Tam máme téměř 125 milionů lidí, kteří žijí v těchto eh, regionech a zítra eh, samozřejmě očekáváme, nebo do očekáváme, že eh, jich bude ubývat. Ale to neznamená, že by tam došlo k nějaké větší koncentraci peněz. Čili já musím říct, že Eh, ta eh, politika se skutečně nezmění, nemění. My eh, de facto jsme ten vzorec rozdělování peněz stanovili v roce 99 a od té doby to neustále používáme. Ale pokud byste tento používali tedy tu, tu berlínskou formuli, mm, tak ty ztráty by byly daleko větší, než máme ano, HDP na hlavu možná není vždy ten nejvýznamnější faktor a máme nyní jiné indikátory, eh, které se týkají také vzdělávání, nezaměstnanosti, klimatických změn a migrace. Ale migrace tedy ve smyslu incentivy, pobídky pro eh, obyvatele. Eh, poprvé v historii máme takovou změnu Eh, osídlení v některých regionech. V Německu se prostě v některých regionech počet eh, obyvatel zdvojnásobil. Čili to a pak máme jiné regiony, kde obyvatel eh, ubylo třeba o 15%, čili to vše bereme v úvahu. A co se týče škrtů, tak podle našeho odhadu celkově reálně eh, máme zde úbytek 10%, ale samozřejmě se to dá počítat různě eh, s Brexitem, bez Brexitu, eh, v běžných cenách, v konstantních cenách, s inflací, bez inflace. Ovšem reálně to bude celkově o 10% prostředků méně. Dále ty zdroje by se měly soustředovat na nejchudší členské země a regiony a mělo by to být ještě tedy i výraznější než v současném období. A také pokud se týče distribuce, tak eh, to eh, vlastně reflektuje vývoj rozdílů v Evropě. Myslím, že to je logické. Eh, regiony, které Eh, kde zaznamenáme eh, velký pokrok, tak tam ta podpora postupně klesá a naopak. Co se týče fondu soudržnosti, to byla další otázka pana Olbrichta. Eh, my vlastně poskytujeme značné zdroje, aby se rozvíjely oblasti ochrany životního prostředí a infrastruktury. Tento fond byl vytvořen speciálně pro členské země, které vstoupily v roku 2004 a to se týkalo infrastruktury, třeba eh, nakládání s odpady, s odpadními vodami a eh, vytváření dopravních eh, spojů. Tady jsme přidávali prostředky, ale ty investice od roku 2004 přinesly své plody dnes se ty investiční potřeby investují více do budoucna, to se týká Polska a také ostatních zemí, které přistoupily v roce 2004. To je výzkum, vývoj, sociální infrastruktura, obnovitelné zdroje, energie, energetická účinnost. Čili de facto tyto fondy začín, nebo vracejí se k takové té normální alokaci, ale musím říct, že máme taky ten sociální fond a tady eh, máme tedy více eh, prostředků, máme menší potřebu investovat do životního prostředí infrastruktury a spíše jdeme směrem to RDF a posilování sociálního fondu. Dále děkuji paní Krell Konstanc za vaše připomínky. Eh, makrokondicionalita. Ano, já vím, že Eh, v parlamentu jsou eh, protichudné názory eh, v této oblasti. Myslím, že je velice důležité že toto opatření na podporu zdravého hospodářského vývoje a makrokondicionality. Vy jste uvedla Itálii. Já si nejsem tak jistá, že by tedy Itálie si vytvořila potřeby sanitární, infrastrukturní, Eh, já nemusím mluvit do Itálie, že? Ale opravdu ta makroekonomická podmíněnost eh, se osvědčila jako důležitý nástroj, který zajišťuje to, aby naše investice eh, opravdu šly jaksi čistě do, nebo fungovaly v čistém prostředí a aby se nestráceli a aby se nestrácel čas. My jsme hodně eh, v té makroekonomické podmíněnosti dosáhli v letech 14 až 20. Sankce se nyní eh, vztahují nebo jsou podmíněny závazky platbami. A myslím, že komise musí nadále toto využívat adekvátním způsobem. Ale samozřejmě eh, nejlepší jsou ty sankce, které není třeba nikdy uplatňovat. Čili já vaši otázce rozumím, ale eh, také jako eh, za komisi vás si ujistit, že nám jde o to, aby eh, ty peníze byly investovány tam, kde mají nejlepší, největší dopad. Co se týče naší spolupráce, tak samozřejmě ten objem rozpočtu se mírně zmenšil, ale stále eh, tady je stabilita. Máme přeshraniční, nadnárodní a meziregionální. My máme tedy spolupráci mezi národními a přeshraničními programy nebo přesregionálními programy. Eh, tady eh, se může nyní spolupracovat na všech pěti prioritách a každý si může vybrat spolupracující region. Takže tady jsme E, nic neškrtali, protože teritoriální spolupráce to je něco, co je mi velice blízké a určitě budeme v ní pokračovat. Co se týče té výkonnostní rezervy, tak e, my to chceme posílit po roce 2020, poněvadž v tom průběžném, e, v té průběžné inventuře my jsme eh, se soustředovali na 2026 až 2027. Eh, víte, že eh, ta výkonnostní rezerva v tom období od roku 14 byla vždycky automatická a nebrali se v úvahu konkrétní doporučení pro jednotlivé země ani širší sociálně-ekonomický kontext. Takže to bylo příliš rigidní a chtěli jsme toto napravit. My chceme mít systém silných incentiv, ale zároveň tady eh, máme strategickou, eh, strategický fokus na eh, výkon. Dále, v příštím období ten výkonnostní rámec bude zahrnovat všechny indikátory a já kudy chodím, tudy říkám, že jsem velmi smutná z toho, že lidé se vzdávají využívání našich eh, fondů eh, kvůli eh, příliš přísným kontrolám. Nyní tedy se na to zaměřuje jak komise, tak účetní dvůr. Takže my budeme brát také v, tom průběžném, eh, v té průběžné revizi také dosažovaný výsledků. A eh, systém se změní po roce 2020. Eh, v tom průběžném přeskumu budeme se soustředovat na to, jak zlepšit flexibilitu programu a také budeme brát v úvahu nové výzvy, jako třeba fungování a míra plnění těchto programů. A to se potom promítne do alokací programů po roce 2020. E, nadále budeme absolutně e, mít nulovou toleranci vůči podvodům. O tom není pochyb ale chceme, aby ty programy měly uživatelsky přívětivou podobu a také budeme zavádět eh, takzvaný single audit, jednotný audit. Eh, to ovšem nebude úplný automatismus, protože zejména u těch větších programů, u větších projektů, kde je eh, jaksi více peněz ve hře, tak to nemůžeme eh, řešit takto jednoduše. Tak, eh, genderová rovnost, nediskriminace, partnerství, to jsou ty horizontální principy, tak ty se v, té, v tomhle období ty mají tedy silnější postavení a ty principy tam jsou, ať už je, ať už je prostě eh, explicitně zmíníme nebo ne, to jsou principy, které máme v evropské legislativě a v listině základních eh, práv, čili ty se tam respektovat musí a budou se kontrolovat. to jsou eh, věci, které v podstatě už jsou v té eh, regulaci a samozřejmě to musí dodržovat i programové eh, orgány. Principy genderové rovnosti a nediskriminace se musí promítat do programování, implementaci výběru programů, výběru partnerů a tak dále. My se domníváme, že toto je nejlepší, eh, jak to eh, prosazovat v praxi a nejenom na nějaké symbolické úrovni. To jsou důležité principy. Co bych ještě měla říct? Nevím, jestli jsem ještě něco nezodpověděla. Možná k těm prioritám, paní Vana. Eh, větší část našich 375 miliardů půjdou na priority, zejména chytřejší Evropa, inovace, výzkum a ta druhá část to bude čistší Evropa, to znamená energetická účinnost a podobně. To je třeba zmínit, to je důležité. Co se týče Invest EU, tak eh, ministerský, tedy eh, vicepředseda komise o tom hovořil, bude to všechno na dobrovolné úrovni, limity 5%, čili členské země mohou z toho ERDF využít až 5% prostředků v rámci Invest EU. Dále pan Papademos. Samozřejmě nikomu se nelíbí škrty, ale to už tak přináší život. No a samozřejmě eh, vy víte, že pro Řecko jsme přijali mimořádná opatření a teď Řecko eh, může být skutečně hrdé na to, že jako první země eh, na leta 2017 20 díky výboru Regi a Radie, že Řecko tedy skutečně je na špici v Eh, ve využívání prostředků v období do roku 2020. To máte pravdu, ale také eh, Španělsko a Portugalsko nám ukazují, že eh, je třeba být flexibilní, zejména v neočekávaných situacích. Taky, že jsme tady měli ten případ Caterpillar ve Francii a to nám také ukázalo, že je třeba pomáhat lidem jaksi rychleji. No a ten systém Berlin, jak jsem řekl, to e, se odvíjí od HDP na hlavu. A když používáte tento systém, tak e, jako, e, vidíte, je vidět, že jsme výsledky mohli mít daleko horší, kdybychom nebyli provedli úpravu systému. V některých zemích tam máme prostě oblasti, které jsou velice chudé, Eh, nejsem na tom dobře se vzděláváním, eh, nezaměstnanost mládeže a tak dále. Čili eh, tady to nám umožnilo poněkud zredukovat jak ty ztráty, tak možná i trošku ty zisky. Ano, děkuji vám. Děkuji vám, paní komisařko, za tyto přesné odpovědi na každou, každý komentář každého koordinátora. Vždy čelíme časovým omezením. 15 kolegů žádá slovo. Já vás prosím, žádám, pokud si přejete, aby komise eh, mohla odpovědět na vaše otázky, tak se snažte nějakým způsobem hovořit stručně, eh, co nejkratší, nejkratší příspěvky ideálně Eh, maximálně minuta až minuta a půl na každého. A nyní dávám slovo našemu kolegovi z, roz, z výboru pro rozpočet, kolegovi Fernandezovi. Děkuji. Děkuji, paní komisařko. Je to otázka, o tom mám otázku, která je zároveň trochu provokací nadále udržíte tedy ten zájem, ten název soudržnosti, protože tato politika není soudržnost. Minus 47% z fondu soudržnosti znamená vlastně zničit politiku soudržnosti. Všichni ví, že politika soudržnosti je pro nejchudší státy. A vy jste sama řekla, že to funguje dobře. Když to funguje dobře, tak to snížíme o 47%? Kdybyste zachovala úroveň fondu soudržnosti a uplatnila stejná kritéria, tak by byl výsledek úplně jiný. Podívejte se. musím, musím tady samozřejmě zmínit eh, státy, když eh, může, když tam, když zveřejníte ty národní obálky, eh, tak tím hrozí, hrozí že, že vlastně eh, zdiskreditujete eh, politiku soudržnosti. Měli bychom se bavit o, v první řadě o principech, o zásadách, o cílech. Řekněte mi, jestli Lucembursko, Rakousko, Holandsko, Belgie, Dánsko, to jsou podle vás chudé země? Ano. Nemají žádné škrty. A když se podíváte teď na jiné země, Maďarsko, Litva, Estonsko, Česká republika, Polsko, Slovensko, Lotyšsko, Portugalsko, Slovensko, to jsou pro vás bohaté země. Protože tam jsou snížení o 7 až 24 e, Kde vidíte tu přiměřenost? já, já tady vidím zásadní problém. Že z takového významného fondu seškrtáme těm nejchudším. A můžete klidně zachovat jakákoliv kritéria, výsledek nebude dobrý. Jistě mohlo by to být ještě horší. Třeba kdyby svět zítra měl skončit, to by bylo horší, to je pravda. Děkuji, kolego. A nyní kolega Rovas. Já cumprimentá-la e, naturalmente, fazer breves reflexões, muito breves. E Paní komisařko, dovolte pár takových stručných úvah. Samozřejmě část těch otázek už byla položena. Takže já se chci vyjádřit k určitým pozitivním jevům, které tu máme. Tematická koncentrace cílu, zjednodušení postupu, větší flexibilita, ale v jiných oblastech, zejména kroky opatření Unie, tam chceme z, z, zvýšit eh, některé částky za stejných podmínek, ale já se domnívám, že ty škrty politice soudržnosti, to, je, to bylo politické rozhodnutí. Proto, paní komisařko, vám položím jednoduchou otázku já opravdu vyjadřuji politování nad těmito, eh, tímto snížením, těmito škrty. Říkáme, že to proto, aby se nějakým způsobem, eh, že máme tyto fondy, aby se snížily rozdíly. Ale jak to mám vysvětlit eh, voličům doma? Tato politika soudržnosti, která celé roky a desetiletí sloužila, kterou jsme hájili, Říkali jsme, že to je jeden z největších přínosů Evropské unie. V Portugalsku, v zemi, která je relativně chudá, v mém regionu, který je ještě chudší, jak mám lidem říct, že tu budou tak drastické škrty této politiky? A vůbec žádné škrty v daleko bohatších zemích. Děkuji. Paní Vaseřko, děkuji vaši prezentaci. Hodně kolegů už eh, zmínilo eh, rozmanité různé body, všechny možné návrhy, které eh, samozřejmě tu byly navrženy, jsou dokonalé. Musíme to ještě zanalizovat, ale myslím si, že komise tady předložila poměrně odvážné návrhy, jsou tu různé eh, myšlenky z mm, kontextu regionální politiky, které zazněly tady a na plenárním zasedání. Já chci obzvlášť vyzdvihnout to rozšíření kategorie regionů v eh, procházejících transformací. To je nová architektura, která, myslím, umožní lépe ošetřit eh, stagnující regiony Na to bylo, myslím, i zmíněno v té zprávě, myslím, že je to důležité, měli bychom hovořit stručněji, několik evropských regionů jsou a zejména v budoucnosti budou postiženy Brexitem. Bretaň, Normandie, ve Fran- pokud hovořím tedy jen o Francii. Takže se chci zeptat, jestli počítáte s určitými opatřeními pro tyto regiony. Děkuji. Když překračujete řečnický čas, tak bráníte dalším kolegům tomu, aby se vyjádřili, protože budeme muset uzavřít seznam řečníků v určitý moment. Kolega Vog. Uh, um, Děkuji, pane předsedo. Jak kolegové uvedli, hlavní problém, je, čelíme, je úroveň alokovaných prostředků do politiky soudržnosti po roce 2019 a jsem si jist, že tento parlament se bude snažit vyhnout se některým škrtům, které byly navrhované. A už jsme viděli tedy ten seznam členských států ehm, a ty škrty jsou eh, velké. Eh, eh, Svojné království tam už nebude, takže tam bude stoprocentní krácení Pokud jde o obsah, eh, to je něco, mm, co komise udělalo, udělala dobře a k tomu je nutno ji poblahopřát. Určitě bychom měli uvítat eh, i to, že eh, všechny regiony jsou pokryté, o to jsme také usilovali jako parlament a jako zpravodaj pro zprávu o dopadu fondu EU na Severní Irsko vítám, že navrhujete pokračování mírového programu. Nedávno jsem byl členem delegace v Severním Irsku a viděli jsme, jak důležité je toto financování nejenom eh, komise a irská vláda to podporuje, ale i vláda Spojeného království. Také podporují eh, volání po eh, sjednocení a také mm, jednotný audit a je důležité, abychom peníze vynakládali řádně a efektivně. Proto je ten jednotný audit eh, důležitý. Ještě jedna otázka na vás týkající se Interregu. Zdá se, že návrhy se zaměřují velmi na spolupráci mezi členskými státy, které mají pozemní hranici. Eh, je to tedy eh, jediný záměr Interregu do budoucna, anebo bude možné, aby i členské státy s morskou hranicí pokračovaly v této spolupráci? Děkuji. Děkuji. Martina Anderson má slovo. Uh, Děkuji, uh, paní komisařko, za vaši uh, dnešní účast. Chtěla bych poděkovat za komentář na tiskové konferenci, pokud jde o implementaci mírového financování Severního Irska. To je můj elektorát. Já jsem byla členkou mise spolu s ostatními poslanci, kde jsme se mohli přesvědčit o dopadu eh, financování eh, z Fondu soudržnosti a mírového financování na mírový a politický proces. A měli, máme určité potíže eh, stále ještě, ale jménem občanů severu chci poděkovat za konstatování, že tyto fondy budou i po Brexitu pokračovat, protože velká část lidí je zneklidněna pokračováním mírového procesu. Tady je kopie dohody velkopáteční. Mnohy, mnozí e, e, lidé jsou tedy dalším vývojem zneklidnění a já jsem chtěla zmínit tyto hluboce zakořeněné E, starosti, které jsme si opět vyslechli. Lidé e, se obávají, že e, tento, toto tsunami Brexitu skutečně rozmělní výsledky mírového procesu, které trvají už ne, několik desítek let, ale je důležité, aby občané slyšeli vaše slova o tom, že bude zachována určitá míra ochrany o i po eh, Brexitu. Samozřejmě bych mohla pokračovat i o určitých detailech, eh, ale čas mi to nedovolí. Děkuji, Martino. A nyní má slovo náš kolega eh, z skupiny Zelených. Děkuji vám, pane předsedo. Paní komisařko, děkuji za vaši návštěvu. Já chci ušetřit čas a proto nebudu opakovat to, co již zmínili ostatní kolegové přede mnou. Pouze bych chtěl vyjádřit své překvapení svůj podiv nad tím, že před dvěma měsíci předseda komise na plenárce uvedl, že komise nikdy nebude souhlasit s krácením politiky soudržnosti, ale nyní jsou vaše návrhy eh, diametrálně opačné. Eh, jsem překvapen, že Evropská komise se snaží řešit všechny nové problémy na úkor politiky soudržnosti. Chceme-li Um, převzít nové úkoly a uh, nové činnosti, uh, musíme hledat nové finanční prostředky. Musíme-li dotahovat ještě staré úkoly, tak tam musíme ponechat peníze, jinak ty staré úkoly zůstanou a stanou se ještě akutnějšími, než byly předtím. Považuji za podivné, že celé to snížení financování eh, politiky soudržnosti dopadá zejména na země v přechodu. To znamená, že tyto země jsou odsouzeny eh, jak si spadnout eh, na tu stranu chudých. V našem výboru jsme mnohokrát debatovali o tom, že země v přechodu trpí jakousi stagnací a přitom celá perspektiva jejich rozvoje byla zaměřena na cíl růstu e, e, okamžité škrty nejsou přece možné, alespoň bychom e, měli přistoupit k postupné redukci. Vy jste hovořila, že celý rozpočet se krátí, ale pak bychom tedy neměli přistupovat k takto abruptní redukci. Takže děkuji, že přejdete rovnou k otázkám na komisi. Jako slovo má kolega Bogovič. Děkuji. Paní komisařko, měla jste skutečně velmi těžký úkol a já bych se chtěl zaměřit na dotaz, který zatím zůstal nezodpovězený. Není zde žádné kritérium, které se týká migrace ani mezi regiony, ani z chudších do bohatších regionů. Takovéto kritérium neexistuje. Mnoho regionů přišlo o eh, množství obyvatel, zatímco bohatli. Takže toto kritérium potřebujeme. Eh, potřebujeme je začlenit do Fondu soudržnosti. Vy ukazujete na Fond pro rozvoj venkova, ale já si nemyslím, že to je správné. My jsme se v politice soudržnosti dopustili chyby a to bude znamenat, že naše venkovské oblasti se ztratí. Lidé se přestěhují do měst a nám ve vesnicích nezůstane nic. A současně k nám doputují migranti, množství migrantů globálně a to vyvolává velké problémy. My se snažíme tyto problémy řešit v mém regionu, v mých regionech a myslím, že by to mělo být zahnuto do konečného děkuji. Pane předsedo. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat paní komisařce. Víme dobře, že tento výsledek nás sice stoprocentně neuspokojuje, ale je to přece jenom výsledek pozitivní. A myslím si, že jsme si to zasloužili a vy jste si to také zasloužila, protože jste se za to brala jako lvíce. E, několik otázek. Ty nové kategorie, e, v nichž je zohledněna například i nezaměstnanost, všechny ty nové parametry, které jste nám i zde uvedla budou zohledňovány ve všech třech kategoriích regionů a pak druhá otázka. Pokud jde o lhuty, uvedla jste, že ještě v tomto legislativním eh, období eh, chcete MFR eh, schválit. A další otázka, Evropský sociální fond, o něm ještě neexistuje e, nařízení a my jsme měli pocit, že se tady pohybujeme směrem k renacionalizaci. Takže soudržnost a regionální fondy, to jsou pro regiony věci, které těsně spolu souvisí. Jsou to vlastně dvě strany té žemince a e, byla by chyba, kdybychom to začali vnímat jinak. V červenci hodlá máme schválit usnesení o venkovských horských oblastech a oblastech eh, periferních nebo odlehlých, eh, které představují mm, značné procento i když 80 obyvatel žije ve městech, jste připravena um, vypracovat také agendu pro um, venkovské a horské oblasti, kromě, měst, agendu, kromě agendy pro městské oblasti, abychom jaksi přizpůsobili priority i pro tyto regiony? Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji. Ko, kolega Maletiš, prosím vás o stručnost. Much. Um... Děkuji. Já tady mám hodně otázek, pokud se týče toho implementačního předpisu, a dnes na to nemáme čas samozřejmě. Spíš hovoříme o předfinancování a finančních podmínkách, ale i toto budeme muset projednat. Já bych jenom řekl, že ve výboru regii v podstatě E, nemůžeme být spokojeni s takovýmto seškrtáním kohezní politiky. Když se podíváme na víceletý, e, víceletý výhled, tak tam jsme přidali hodně do konkurenceschopnosti. A jak víme, e, toho využívají zejména ty nejrozvinutější země, což je celkem jasné. Ale tento škrt v politice soudržnosti a naopak posílení konkurenceschopnosti, eh, tak to jsou skutečně ty nesprávné, nesprávný signál, eh, protože to je proti solidaritě, proti vyrovnávání a tak dále. Čili my za to bychom se naopak museli mm, měli postavit. No a co se týče těch alokací pro české země, já myslím, že bychom skutečně potřebovali mít před očima vzorec a čísla pro každý členský stát, abychom pochopili, e, jak to vlastně dopadlo pro jednotlivé země, jak se k tomu dospělo. E, protože ano, já jsem e, také brala v úvahu jiné indikátory, ale nedopočítala jsem se vašim výsledkům. Děkuji, Josef. Pane předsedo, kolegové, kolegyně. Skutečně vyjadřuji politování nad eh, tím, jak probíhá ten dialog s paní komisařkou. V rozpočtovém životě naší instituce je to docela důležitá věc. Je tu paní komisařka, která přišla, aby s námi hovořila o fondu soudržnosti, kdy představuje 30 rozpočtu. A my nejsme schopni vést dialog, jsme unáhlení. Je to není normální a je to škoda. Takže já chci pouze říct paní komisařce, že je mi známa vaše odhodlání, vaše eh, eh, angažma, vaš, vaše snaha. A je však nutno říci, že eh, předložené návrhy jsou poněkud pod nižší než možnosti, které eh, by skutečně zajistily rozvoj našich, eh, našich území. A ze zkušenosti chci říci, že návrh rozpočtu je výrazem určité politické vůle. To je prostě realita. Polit, jde o politickou vůli. A jakmile jsou tu takovéto zásadní škrty, i když ještě nemáme jasná čísla, a je to, je, nedosahuje to očekávání a naději našich populací, tak myslím, že je problém. To je všechno, co chci říci. Já doufám, že my, jakožto zástupci voličů, budeme mít eh, to odhodlání a vůli k tomu, abychom se vynasnažili k tomu, aby prezentace těch návrhů se zlepšila. Alespoň to bych si přál pro nás a pro Evropskou unii. Děkuji. Děkuji, Josefe. Jen připomínám, že jsme zasvětili dvě hodiny diskuzí s paní, eh, diskuzím s, s paní komisařkou a byl čas na vyjádření pozic politických skupin a jednotlivých poslanců a poslankyň a byl čas na odpovědi a to se také stalo ještě jednou, ještě dám slovo dvěma eh, řečníkům. Komise nebude schopna samozřejmě odpovědět všem. Takže příslušné služby pak dají odpovědi jednotlivým poslancům dále a Slovo má pan kolega Narokov. Děkuji. Já bych především se chtěl obrátit na paní komisařku s tím, že já vím, na jaké úrovni jste začínali. To bylo minus 10, ne 0. Eh, takže to, čeho jste dosáhli, eh, možná nebylo, není to nejlepší, ale je to nejlepší, co jste mohli dosáhnout. Teď se bude rozhodovat v Věrce, čili já myslím, že bychom měli mít nový přístup k tomu jazyku, který eh, by rozuměli všichni. Eh, rozumí lidi, eh, co to je NAC 2 a vhodný příjemce a předhraniční spolupráci. Já myslím, že to CPR Eh, bychom měli napsat tak, aby tomu každý rozuměl. Jinak eh, bychom se tedy měli přestat divit, eh, proč si lidé myslí, že, by, že Unii nepotřebují a že byla chyba do ní vstupovat. Minulé parlament a komise měli dva a půl roku na to, aby se dohodli na CPR. Teď na to máme 8 měsíců, takže musíme začít teď hned. Já si myslím, že pokud máme někde méně prostředků, měli bychom to znamená, měli bychom to umět vysvětlit, protože někde se tyto prostředky 20 let u, e, uplatňují a e, bylo to dobře. Takže my to skutečně musíme lépe vysvětlit. A navíc eh, ten pojem eh, bruselská bublina nebo štrasburská bublina, tu bublinu bychom měli propíchnout a de facto měli bychom vysvětlit eh, lidem to, že toto je skutečný dokument, který zlepší náš život a bude ho zlepšovat v příštích sedmi letech. Děkuji bardzo, panie Děkuji, pane, paní, pane předsedo, vážená paní komisařko. Jestliže máme eh, obhajovat eh, způsob, jak jsou rozdělovány tyto peníze, pak bychom potřebovali od komise podrobnější informace. Pokud trváte na tom, že v příštím období eh, se budeme zejména starat o ty nejchudší, pak skutečně eh, těžko rozumě tomu, proč eh, Finsko dostane minus 24%, Finsko plus 5, Portugalsko minus 7 a Španělsko plus 5. To nikomu nevysvětlíte, pokud eh, nám neřeknete, jak vypadá ta rozšířená, modifikovaná berlínská metoda a jak to vlastně může působit. A druhá věc, to, co říkáte, nulová tolerance ke zneužívání, tak tady je třeba říci naprosto jasně, že tady nemůžeme mít eh, jaksi kolektivní eh, zodpovědnost, kolektivní trestání. To, že jeden něco poruší, tak to neznamená, že všem se tady zpřísní a zbyrokratizují podmínky. Kolega Klasovský. Pani předsedající, Pane předsedo, paní komisařko, já mám skutečně naléhavou prosbu, myslím, že technickou a e, e, dnes e, opravdu máme málo času a je vidět, že o rozhovor s vámi je velký zájem, takže já nebudu Eh, tady klást další otázky, konkrétní mám jich hodně, ale prosila bych, paní komisařko, abychom se příští týden ještě jednou sešli a projednali tato důležitá témata. Například už čtyři, možná pět let eh, si eh, pořád snažíme eh, se, se eh, neustále se přesvědčovat o tom, jak důležité jsou prostředky eh, soudržnosti. A to skutečně nemůžeme teď vyřešit jednou diskusí, zvláště když se tam tak škrtá. To se nedá vyřešit ve dvou hodinách. Takže prosím, naplánujme si ještě jedno setkání na příští týden. Ano, dobře. Takže uzavíráme eh, seznam. Bohužel, čas nás tlačí, protože budeme muset se odebrat na plenárku. Takže dám slovo paní komisařce Krecu, aby odpověděla na otázky a komentáře, které byly adresovány. Paní komisařko, máte slovo. Děkuji, já rozumím dobře vašim eh, požadavkům. Myslím, že musíme více mluvit a více vysvětlovat. Já i můj tým, můj eh, DG Region tým a kabinet eh, bude na, k vaší dispozici pro případ jakýchkoliv dotazů, protože si skutečně myslím, že byste měli být schopni ve svých zemích vysvětlit, vysvětlit, jaká máme omezení, jaký kontext, ehm, eh, co znamená pro nás Brexit a tak dále. Příští týden nevím, jak to bude vypadat. V pondělí úterý jsem v Talinu a ve čtvrtek je eh, v Sofii rada eh, s ministry ale možná, že naši lidé spolu najdou eh, termín, eh, kdy se eh, co nejdříve můžeme sejít. Ale rozumím vašim starostem, rozumím všemu co vás trápí. My už měsíce jsme v této situaci, kdy vyvažujeme, diskutujeme až do noci takže za prvé, proč tomu stále říkáme politika soudržnosti? Stále tomu tak říkáme, protože je to e, nejdůležitější vyjádření solidarity. Spolu jsme se rozhodli, že pro všechny regiony budeme tuto politiku soudržnosti mít. Otázka před námi je vyvážit ERDF, sociální fond a fondy soudržnosti více v e, fondu eh, soudržnosti a méně EDF by bylo lepší. My se domníváme, že pro země, které vstoupily v roce 2004, jsme udělali mnoho pro infrastrukturu, silnice, vlaky a tak dále. Tyto země nyní si vyžadují jiný typ investic. Eh, komise tedy přijala rozhodnutí eh, tedy pro méně fondu soudržnosti, ale více EDF a e, e, dalších. Pokud se, rozhod, pokud se shodneme, že e, fondy soudržnosti jsou pro všechny regiony, musíme podporovat i Dánsko a Rakousko a musíme zachovat kritickou masu. Takže Nizozemsko má 12 eur na hlavu. 12 eur na hlavu. Jak to ještě snížit? Když jim dáme pouze jedno euro, tak řeknou, ne děkujeme. V jiných zemích je to 200 nebo 300 300 euro na hlavu. Takže musíme zachovat rovnováhu, chceme limit všechny regiony. My jsme se tady rozhodli eh, pro všechny regiony, takže jak to snížit v Dánsku a Rakousku? Protože oni pak řeknou na kohezní eh, politiku neděkujeme. Takže nezapomínejme, že Dánsko eh, dostává 14 euro na hlavu Nizozemsko 12 euro na hlavu, zatímco kohezní země dostávají něco mezi eh, dvěmisty a třemisty eury na osobu. Toto je politika soudržnosti, toto zůstane politika soudržnosti a je to projev solidarity. Takže musíme vidět celý obrázek. Eh, není naší touhou krátit fondy, ale nevyřešíme všechno z politiky soudržnosti. A to je i můj, můj zápas s ostatními komisaři. Každý chce zachovat za sebou nějaké dědictví, nějaký pomník, ale e, nemůžeme vše dělat v rámci e, jednotlivých e, rezortů. Musíme to rozdělit. Samozřejmě si myslím, že jsme učinili vše, co bylo možné. Například pokud jde o program Peace Plus, Mír Plus pro Severní Irsko. Samozřejmě litujeme eh, vystoupení Spojeného království a já jsem eh, se brala za to, aby tento program PIS Plus eh, zůstal, protože je to politické znamení. Samozřejmě jsme na to vyčlenili mnoho peněz. Nyní uvidíme, kolik do toho vloží Spojené království, protože republika Irsko do toho vyčlení, eh, na to vyčlení nějakou částku Severní Irsko také, takže uvidíme, eh, jak eh, Spojené království zareaguje na naši ochotu stavět dále na tomto mírovém financování. Pokud jde o berlínskou metodu, paní Malitič. Berlínská metoda znamená 80 HDP na hlavu a můžete přijít k nám do našeho kabinetu a podívat se na to, jak to děláme. Provedli jsme určité úpravy, protože na základě HDP pouze HDP na hlavu by výsledek byl horší. Například u Portugalska by to bylo 35 procent. Nyní to má Portugalsko minus 7 procent. Minus 10 procent, to je celkové krácení. Portugalsko je nyní prvním příjemcem fondu. Když se fond snížil, tak jsme uznali, že došlo k pokroku v regionu Některé regiony eh, dostanou více, jiné méně. Nepracujeme s celou zemí, ale s regiony. Vím, že hm, musíte jít hlasovat, vím, že je to důležité, ale paní Bresos, chci vám říci, že kalendář je nyní zcela ve vašich eh, rukou. Není to eh, něco, co děláme my. My bychom rádi dotáhli tu dohodu za rok. Závěrem chci říci, že tato debata mi eh, vyjevuje, že celkový rozpočet politiky soudržnosti nestačí na to, abychom vyhověli všem potřebám a všem žádostem. A toho jsem se bála od prvopočátku a je jasné, že za těchto okolností musíme vyvíjet tlak na členské státy, aby přispívali více, aby hm, pokryli všechny potřeby našich občanů. Nyní rozpočet je tvořen jedným eurem denně na osobu z členského státu, každého členského státu. Takže jeďte domů a apelujte na členské země, aby přispívali více do evropského rozpočtu. Já to udělám také, protože potřebujeme peníze. Nemůžeme uh, zajistit vše jedním eurem za den. Zavedli jsme i určité daně, abychom rozšířili naše vlastní zdroje. A jsem si jistá, že to bude na radě ještě velká válka. Nebudou souhlasit s daní za klimatické změny, ale prostě potřebujeme více příspěvku z měšců členských zemí. A chci vám připomenout, že za toto programovací období 75 rozpočtu politiky soudržnosti je pro méně rozvinuté regiony a země a to je nárůst, mírný nárůst oproti tomto, eh, tom, tomuto období. Takže možná, že nejsme šťastní eh, s výsledkem, ale je to nejlepší možný způsob, jak zachovat tuto politiku pro všechny regiony. Děkuji vám. Merci beaucoup. Děkuji vám. Chci připomenout všem kolegům, jde o návrh komise. Jsme spolu legislátoři. Je tu také rada, takže je důležité také eh, působit na radu a v rámci rady a, a te, ten proces každopádně teprve začíná. Příště se sejdeme na výboru Regi, což bude ve středu 20. června v 9 hodin ráno. Děkuji za účast, přeji vám hezké hlasování a hezký návrat do vašich domovů. Brzy na viděnou.